této rozpravy. A teď se dostáváme ke zprávě pana Kašmana týkající se pokroku směřícího k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Jde o střednědobé přeskoumání v rámci příprav zasedání OSN na vysoké úrovni. A dáme slovo panu Kašmanovi, panu zpravodaji. Na čtyři minuty děkuji. Na úvod mi dovolte říci, že v podstatě bychom tomu neměli říkat rozvojové cíle tisíciletí, jako spíš eh, rozvojové výzvy. Často se o tom hovoří v rámci MDG. Musí, musíme možná přeskoumat to, o co se vlastně jedná. Když jsme prožívali čas ekonomického růstu, tak jsme učinili sliby a závazky. Ale bohužel, kolegové a kolegyně, tyto závazky zatím splněny nebyly. A Zbývá nám ještě pět let od roku 2015, eh, který jsme si vytyčili jako lhůtu, do které splníme tyto výzvy. Ale tyto výzvy extrémní chudoby a hladu, přístupu eh, k všeobecnému základnímu vzdělání, rovnost mezi muži a ženami, dětská úmrtnost, zdraví matek, malárie, tuberkulóza, udržitelnost životního prostředí a globální partnerství pro rozvoj osm miléniových rozvojových výzev, které nadále zůstávají výzvami. A v průběhu tohoto týdne se sejde Evropská unie a snad dospěje k jednotnému postoji před zářijovým zasedáním valného schromáždění v New Yorku, ale příznaky jsou varovné, protože chybí eh, závazky, pokud jde o těch 0,7 příjmů, které jsme se zavázali vyčlenit na tyto cíle. V některých nejméně rozvinutých zemí jsme stále, stále dál od eh, střednědobého cíle. Došlo k jistému pokroku a investice, které jsme učinili, a já říkám moudře, eh, tyto investice se vyplatily. Například pokud jde o mateř, zdraví matek, tady výsledky jsou, eh, nebo například dětská úmrtnost je menší, ten počet těch dětí, které zemřou, se zmenšuje. Ale náš problém je, že nejenom potřebujeme více prostředků na řešení těchto cílů, potřebujeme finance navíc, abychom řešili ještě problémy klimatických změn, které ohrožují postoje které máme v těchto rozvojových zemích. A já jsem se ve své zprávě zabýval nejenom tím, co jsme udělali až dosud, ale co všechno ještě udělat musíme. A to znamená, že když se díváme na ten zásadní problém evropských institucí, kdy na jedné straně máme politiky pozitivních změn a na straně druhé politiky, které to podkopávají. Podívejte se na obchod, podívejte se na CZP, podívejte se na společnou rybolovnou politiku. Bez soudržnosti politik naše investice, se naše investice do těchto zemí nikdy nevrátí. A investice to jsou. Je to v našem dlouhodobém hospodářském zájmu. Abychom splnili tyto cíle, tyto takzvané MDG, abychom se abychom sprostili eh, tyto země těchto eh, problémů, které jsou metlami lidstva napříč světa, světem. To znamená, my potřebujeme, aby Evropská unie eh, zajistila skutečné vedení, pokud jde o ten cíl 0,7 domácího důchodu. Potřebujeme na to i dodatečné financování a nemůžeme změnit definici zahraniční rozvojové pomoci. Nem, nesmíme si takto zahrávat. A já chci poděkovat všem nevládním organizacím, mým, organizacím v Evropě za to, že podpořili moji zprávu v hlasování dnes Zítra bych, žádám, abychom ohl, odložili naše rozdíly, protože tady skutečně je eh, v sázce to, co tomuto parlamentu jde. Nevyužívejme tady a nezneužívejme stranické rozdíly a ne připravme se o příležitost dospět k jednotnému postoji v rámci OSN a k dosažení eh, mileniových rozvojových cílů. Děkuji vám. Velice děkuji, pane Kašmane, a nyní vítám za komisi pana komisaře Píbalkse. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Um, proč jsou rozvojové cíle tisíciletí tak důležité? Je důležité, protože jsou z toho důvodu, že zde máme společné snahy a společné příslepy. Chceme společně ehm, naplánovat eh, pomoc pro rozvojové země. Chceme Přenést pomoc milionům lidí na celém světě. Navzdory určitým eh, velkým pokrokům došlo však také k tomu, že ten pokrok mezi jednotlivými cíly, mezi jednotlivými regiony i v rámci jednotlivých zemí není eh, stejný. A rok 2010 je určitým milníkem. Je důležité, abychom se zamysleli nad tím, co se nám podařilo a co se nepodařilo jaké byly ty úspěchy a jaké byly neúspěchy od doby, kdy jsme podepsali eh, deklaraci tisíciletí. Je také důležité se zamyslet nad tím, jak nejlépe se podívat na tu další fázi a jak zlepšit pokrok a jak pomoci také všem oblastem, které zatím zaostávají. Chceme splnit rozvojové cíle tisíciletí a je důležité, aby ty Eh, snahy byly udržitelné. Musíme, si, musíme využít všechny politiky a všechny systémy pro pomoc. A také je důležité, abychom zabránili všem, eh, všem eh, neúspěchům a abychom podpořili růst. Tato výborná zpráva pana poslance reaguje na tyto výzvy a reaguje na tyto problémy a také připravuje eh, dohodu o Evropské unii na eh, summit OSN v září 2010. Myslím si, že zde vidím dobrou, eh, dobrou souhru mezi zprávou pana Kašmana a mezi sdělením Evropské komise, jak tedy podepřít, jak podpořit rozvojové cíle tisíciletí. Musíme zvýšit náš závazek z 0,7 do roku 2015 nejpozději. Musíme také zlepšit účelnost a musíme přinést hmatatelné cíle a hmatatelné výsledky. Také je důležité dbát o to, aby se soudržná politika stala dobrým nástrojem, která povede um, rozhodování Evropské unie. Je důležité, abychom také Eh, pomáhali všem zemím, i těm zemím, v nich jsou různé konflikty a které jsou eh, velmi křehké a zranitelné. Také co se týče těchto cílů, tak je důležité, abychom zde měli určitý integrovaný přístup k plnění všech cílů. A já tedy jsem rád, že se celkově je tedy zde dobrá zpráva toho, jak máme k těmto cílům dosahovat. A myslím si, že to je také důležitým cílem a důležitým nástrojem k tomu, jak máme tyto politiky přivádět do praxe. Myslím si, že co se týče našich závazků eh, oficiální rozvojové pomoci, tak chceme podporovat eh, růst eh, jednotlivých zemí, chceme podporovat také, chceme také zvyšovat investice do veřejného zdraví, do vzdělávání, do infrastruktury, chceme podporovat také nízkouhlíkový vývoj a Eh, čisté technologie. Eh, naše pomoc by měla být určitým katalyzátorem, který eh, urychlí i ty domácí zdroje, které mají směřovat k dosažení cílů tisíciletí. Chtěl bych vás ještě informovat o tom, jak proběhla diskuse na výboru pro zahraniční záležitosti. Já jsem celkem spokojen s tím, čeho jsme dosáhli. Je zde jasný závazek, abychom dosáhli cíle 0,7 do roku 2015. Rada přijala také eh, plán, který se má týkat eh, rovnosti žen a mužů a eh, který má být pro období do roku, od roku 2010 do roku 2015. Dále je zde také návrh komise. Rada také souhlasila s tím, že je třeba učinit skutečný krok vpřed, co se týče účelnosti a vyžádala si konkrétní kroky od komise. Myslím si, že bychom neměli uh, usnout na Vavřínech, ale myslím si, že tento balíček nám umožní uh, lépe splňovat tyto cíle. Zcela jistě to není perfektní plán, ale uh, přináší nám dobrý nástroj pro budoucí práci. A také bych chtěla ještě poděkovat parlamentu a také uh, bych chtěla poděkovat za tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní za frakce, za politické kluby, nejprve pan Svensson, dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve já chci poděkovat panu Kešmenovi eh, za vynikající spolupráci v této velice významné oblasti. Ještě hned doplním, že i zároveň to pro mě bylo zajímavé protože společně jsme se pokusili nalézt řešení, i když samozřejmě bylo jasné, že se úplně na všem neschodneme. Je třeba vyčlenit více prostředků, říká pan Cashman. Já říkám, že ne vždy bychom měli hovořit o navyšování eh, eh, fiskálních příjmů a daní a podobně. Ne, je třeba, aby podniky, podnikatelé vytvářeli pracovní místa a vy zde také hovoříte o moratoriu. No to je dobrá myšlenka. Také i e, v, odstavci 27 se říká, že je nutné e, skoncovat s tou diskriminací, která, diskriminací, která existuje mezi e, těmi skupinami chudých zemí a je třeba hovořit o tom déle určitě ještě Eh, až budeme diskutovat o cílech milénia. Pokud jde o těch 0,7%, ano, já bych mm, dal býval přednost jednomu procentu, protože eh, ty bohaté země zodpovídají za to, abychom eh, plnili cíle tisíciletí, ale paní předsedkyně, myslím, že 0,7 v roce 2015. Ehm, já myslím, že to bychom ještě měli nějak vylepšit. Ano, a bude to znamenat velké úsilí. Ano, je třeba si uvědomit, že to jsou otázky naší morálky a etiky. Lidé umírají hladem, umírají žízní a možná to je Mm, eh, nepřijatelné pro většinu našich poslanců. Děkuji, eh, říká paní předsedkyně paní Kretu za, so, za frakci socialistů a demokratů v Evropské unii minutu a 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jsme již slyšeli, hospodářská finanční krize, kterou procházíme, ovlivňuje hodně eh, ty závazky členských států plnit cíle tisíciletí. Proto je třeba být eh, realisti a eh, i ta zpráva pana Kašmana je realistická. Jsme rádi, že deset let po roce 2000 že bylo dosaženo určitého pokroku v boji proti chudobě a hladu. Ale to nestačí. Není to dostačující pokrok. Eh, pan, eh, pan zpravodaj a zpráva identifikuje slabiny eh, plnění těchto cílů a i hovoří o efektivní vynakládání prostředků. Je to tedy velice vyvážený přístup, který i zdůrazňuje tržní mechanismy. Také jsem ráda, že ve zprávě mm, e, e, je takový apel, aby polovina e, té pomoci se poslala těm nejméně rozvinutým zemím vzhledem k obtížné situaci, které tam panuje, především situace žen, postižených lidí, dětí, to mám na mysli. A je třeba tedy se zaměřit na ty takzvané zranitelné kategorie osob, Eh, protože eh, tam ta situace těchto kategorií lidí je kritická. I na summitu OSN v roce 2010 snad uslyšíme konkrétnější návrhy eh, pro tuto pomoc a Kešmenová zpráva je velice dobrou strukturovanou zprávou, která se zakládá na udržitelnosti. Děkuji. Donskis. A nyní Donskis za liberály demokraty. Děkuji. Paní předsedkyně. Drahý kolego, pane Kašmane, kolegové, kolegyně, prosím, považujte to, co řeknu, spíš jen jako doplněk, jako výraz mého ocenění. Mileniové cíle si vlastně uvědomují situaci lidstva v 21. století a proto je ale teď důležité eh, mít eh, perspektivu novou, nikoli v perspektivu století 20. A žádný rozvoj není možný bez bezpečnosti a obráceně. Proto se snažíme nalézt vyváženější přístup k MDG, kde se zaměříme i na střední Asii, kde eh, jde chudoba ruku v ruce s nestabilitou, nucenou dětskou prací, dokonce i otroctví. Autokratické režimy v Uzbekistánu a Turkmenistánu znamenají, a když k tomu připočteme, že ještě v Kyrgyzstánu nedávno etnické, na, etnické napětí, to všechno může vést k humanitární katastrofě v regionu. A e, musíme e, žádný vývoj bez bezpečnosti není možný. Nezapomínejme na extrémní formy chudoby v takových zemích, jako je Moldavsko a Albánie. A nebo se podívejme na některé problémy související se zdravotní péčí. 300 lidí z, z 10 tisíc v Ukraji, na Ukrajině nebo v Moldavsku trpí tuberkulózou. Tyto země přitom nejsou mezi těmi nejméně rozvinutými státy, ale jsou to rozvíjející se země. Pokud cíle tisíciletí nebudou adresovat ty nejméně zabezpečené, bezpečné země, tak nikdy problém nevyřešíme. Proto nastal čas, abychom rozšířili svoji perspektivu. I když subsaharská Afrika je pro nás klíčová, nemůžeme omezit tyto cíle na tento dobře známý kontext, protože čelíme novým výzvám, musíme na ně reagovat a v neposlední řadě jsou cíle tisíciletí neoddělitelné od nutnosti zmocnit ty nejméně rozvinuté a nejméně bezpečné země tak, aby se mohli postarat o svou budoucnost sami. Děkuji vám, kolego. A nyní paní z Argentiny za zelené. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych také uvítat pana komisaře Píbalkse. Chtěla bych spíše, aby tam byl komisař De místo vás nebo vedle vás, protože zde v naší sněmovně se nyní snažíme udělat eh, něco pro další eh, roky a ty rozvojové cíle tisíciletí, k těm jsme se všichni zavázali. A já si pamatuji, jak to tehdy bylo. Tehdy jsem pracovala také um, pro neziskové organizace a tehdy jsme říkali, že tím hlavním sloganem je vymícení chudoby. A myslím si, že zatím jsme se ještě nedokázali zapsat do historie. Zatím jsme se ještě nedokázali zapsat do učebnic dějepisu. Hovoříme zde o tom, že zde je příslip 0,7%, ale měli bychom spíše hovořit o tom, jak to zvýšit. Měli bychom hovořit o nových formách financování. Nicméně je to stále svízelnější, protože zde panuje ekonomická krize. Měli bychom hovořit o jiných eh, způsobech, jak eh, navzájem spolu vedle sebe žít. Máme zde fair trade, spravedlivý obchod. Hovoří se o tom, že se všichni snažíme splnit ty rozvojové cíle tisíciletí po celé e, zemi, ale měli bychom také, neměli bychom zapomínat na tom, že jsme největší, zde v Evropě jsme jedni z největších spotřebitelů. A myslím si, že pokud bychom eh, se eh, tím řídili, tak by mnoho té pomoci nebylo vůbec zapotřebí, protože velice často je jednodušší poskytnout někomu pomoc, než říci, že bychom například eh, měli omezit naši konkurenci, naši soutěž s malými drobnými rolníky v Africe. Také bychom měli zabránit um, různým daňovým unikům. Pokud by se nám to podařilo, tak by zde bylo více prostředků pro země, které to potřebují. Já si myslím, že to je velice závažná otázka. A podívejme se ještě na ten, jak vypadá ten seznam lidí, kteří hlasovali ve výboru. Vidíme zde, že všichni jsou pro, nebo všichni, téměř všichni jsou pro. Takže myslím si, že se v našem výboru také snažíme eh, v tom eh, se velice angažovat. Děkuji, říká paní předsedající. Chtěla bych také přivítat naše návštěvníky na galerii a chtěla bych jenom poznamenat, že zde nemáme, nebo že zde není ve zvyku tleskat řečníkům. Možná byste mohli třeba poděkovat těm řečníkům při nějaké jiné příležitosti, pokud se domníváte, že si zaslouží mm, potlesk. A nyní pan Diva, dvě minuty, prosím. Děkuji. Paní předsedající, myslím si, že zpravodaj odvedl vynikající práce Je to velice dobrý odrazový mustek a je vidět, že parlament dal téměř stoprocentní podporu této zprávě a také eh, tomu mandátu. A naše skupina celkem dala tedy 99,9 podpory. Hovoříme zde o rozvojových cílech tisíciletí. Co to vlastně je? Je jich zde osm. Máme osm rozvojových cílů tisíciletí a já si myslím, že by jich mělo být víc. Kdybychom jich měli více, tak si myslím, že, bych, že bychom se nám bylo podařilo dosáhnout určitých cílů rychleji. A jedna z věcí, která je zde zásadní při vymycování chudoby, je to, abychom Eh, aby všichni eh, dokázali, aby, abychom zde měli vlastnictví, aby každý mohl něco vlastnit. A když eh, zavítáte do zahraničí, tak tam vidíte obrovské slamy, vidíte tam ale zároveň v těch slamech také malinké krámky, malinké opravny, různé dílničky, kde lidé pracují a také i podél cest eh, vidíte spoustu těchto krámků, když tam projíždíte těmi svými klimatizovanými vozidly. Ale je pravda, že žádný z těchto krámků není registrován a není zde tedy dostatečný kapitál, takže možná by měla být eh, zde otázka jakési rekapitalizace těchto provozoven a celkem bychom získali, nebo celkem by eh, ti, ty rozvojové eh, země získaly 9 trilionů dolarů. Já si myslím, že to je velice dobrý, dobrá výzva a je to, jsou to obrovské části, jsou to obrovské částky, Eh, a je to tedy způsob, jak kapitalizovat tyto provozovny. Tyto provozovny však stojí mimo ty právní systémy, mimo ekonomické systémy. Pokud by se toto podařilo, tak by se nám podařilo také lépe snižovat chodobu v těchto částech světa. Děkuji. Děkuji, nyní paní Děkuji. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, já chci především poděkovat eh, panu Kašmanovi za zprávu, eh, která měla drtivou podporu v rozvojovém výboru a já jsem ráda, že teď právě, právě před zasedáním rady jsme byli schopni z parlamentu vyslat signál, že přičítáme velký význam této tematice a že musíme plnit závazky, které jsme na sebe vzali to znamená eh, platit určité procento na rozvojovou pomoc. Jak řekl pan Kašman, zde vzniká eh, deficit minus 20 eh, miliard euro a že mm, tedy my teď do roku 2015 budeme bojovat za realizaci těchto cílů milénia a nemůžeme promrhat tu dobu a nemůžeme mm, pouze používat ten argument eh, hospodářské krize a že kvůli tomu členské státy a jiné státy nebudou schopni plnit eh, mm, cíle milénia a více než miliarda lidí žije pod hranicí eh, chudoby 1,5 a vlastně chudoba se ještě zvýšila. A tady není jiná cesta, než mm, eh, plnit závazky. A mm, eh, dovolte zareagovat na eh, mm, kolegy, kolegu z, od konzervativců. Zde, ano, zpráva to je správný mix realistických požadavků a je třeba tedy vyvíjet určitý tlak a neustupovat z těchto požadavků, naopak jít před. A my eh, bychom neměli eh, podepisovat eh, žádné dohody, pokud by nepřispívaly k plnění cílů milénia. A to se netýká pouze rozvojové politiky. Eh, musíme vystupovat systematicky ve všech našich politikách Evropské unie, především pokud jde o boj proti chudobě a hladu. Děkuji. Nyní pan Gerald Patton. Takže pokud jde o mileniové cíle, tak nemůžeme než se divit na prostým nedostatkem real, realismu, pokud jde o splnitelnost těchto cílů do roku 2050 15. Kromě nerealistických časových lhůt je to nerealistické z hlediska eh, plánovaných vynaložených prostředků. Odkud mají vzejít tyto peníze? Většina evropských zemí, včetně Británie, je na eh, okraji bankrotu. A situace eh, se bude úspornými opatřeními ještě zhoršovat. Takže jediným jedinou možností je stimulovat světové hospodářství. Neměli bychom vymýšlet nové způsoby zdanění těch podniků, které jsou ještě ziskové, abychom je vyhnali z Evropy, kde už nad nimi nebudeme mít kontrolu. Měli bychom učinit toto. Uvolnit evropské obchodní bariéry a protekcionistická opatření zrušit stále větší zátěž regulace a byrokracie, která škrtí podniky napříč Evropou. Zrušit jednotnou měnu a dovolit zemím jako Portugalsko, Itálii, Řecko, Španělsku, aby se vrátili do podmínek, kdy mohou čelit ekonomické realitě. Děkuji. Děkuji vám. A nyní máme další řečníky na seznamu. A máme tu pan Fisas, dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně. Dámy a pánové, boj proti chudobě a další cíle tisíciletí by nás měly sjednotit. Já lituji, že některé politické eh, frakce eh, mm, vznesly určitá témata eh, mm, jako mm, návrhy tedy potratu, což by měla být metoda kontroly porodnosti nebo hospodářská témata jako otázka zdanění těch hm, transakcí. Já si myslím, že to by se těžko implementovalo, vůbec kontrolovalo a zajišťovalo. A kromě toho, pokud by to nepřijali všichni, a to především eh, ty hlavní finanční bloky by to nepřijali, tak eh, asi potom ty transakce a ty operace by eh, se směřovaly do těch zemí, kde by se to neaplikovalo. Já lituji, že tato zpráva, která obsahuje hodně pozitivních bodů, že právě tam se vloudily tyto konkrétní témata, která nemají podporu všech politických klubů. Děkuji. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt. Velice děkuji. Nyní pan Sasoli, jeden, jednu minuta třicet. Děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji, pane komisaři a děkuji i zpravodaji Kašmanovi za práci, protože on připomněl, jak je, jak je, je eh, důležitý summit v New Yorku. Zde existuje velká příležitost pro Evropu vystupovat jako světový partner při rozvoji a mm, ta čísla jsou alarmující. V roce 2009 miliarda lidí trpí chronickým hladem a ještě ten údaj se zvýšil kvůli hospodářské krizi dnes. A nemluvě o škodách, která, které páchá změna klimatu. A to všechno jenom zvyšuje, umocňuje ty problémy. Je třeba i uznat, že mm, cíle předložené v roce 2000, ano, byly ambiciozní, ale ale eh, je třeba, aby to eh, respektovali tedy dárcovské země, ale aby i vyvinuli úsilí další země ale některé mm, mm, státy v Evropské unii se trochu vzdalují těm závazkům a třeba eh, v Itálii je to pouze 0,16 eh, HDP, to je politování hodné, to musí být závazné pro všechny země. Všechny země se musí snažit dosáhnout těch 0,70 HDP do roku 2015, tak jak to i stanovuje Evropská komise. Všechny státy by měly pocítovat morální povinnost povinnost, politickou povinnost plnit eh, tento závazek a zde pan zpravodaj Kašmen vykonal vynikající práci, protože Evropský parlament se stal mm, protagonistou tohoto boje. Děkuji. Frau Keller, ebenfalls für eine Minute 30. Děkuji nyní paní Keller, minuta 30. Děkuji. Já chci říci, že ty cíle nejsou určitě perfektní, ale znamená to, že jsou určitým měřitelným prostředkem. Můžeme měřit svůj pokrok a protože to lze měřit, tak vidíme, že zatím se nám příliš nedaří a že musíme posílit naše úsilí. OSN včetně nás, musí ještě učinit hodně, abychom dosáhli těchto cílů. Můžeme například využít reformu politiky rybářství, abychom více podpořili rybáře a rybářky v rozvojových zemích, spíše než abychom podporovali průmyslový rybolov. Také můžeme vy, vy, využít reformu společné zemědělské politiky, abychom posílili uh, udržitelnou udržitelné zemědělství a abychom se zbavili přímých i nepřímých vývozních uh, podpor. A také můžeme využít lépe E, přístup k technologiím a k léčivým přípravkům. Také si můžeme konečně uvědomit, že nedosáhneme zdraví matek, přes, před, pokud nedáme také ženám více práv. Vidíme, že, zde, že to jsou velké cíle a také e, se ukazuje, že bychom měli tyto toto úsilí přeformovat ve všechny naše politiky. A nejedná se pouze o politickou soudržnost, která se e, zaceluje na rozvoj. My chceme, abychom byli soudržní a musíme se také o to, v tom rozhodovat i v tom, až budeme ještě pracovat na Evropské službě pro vnější činnosti. Také se ptám komise, jaké jsou vaše další cíle a další závazky a o tom bychom také měli hovořit. Děkuji, říká paní předsedající. Nyní pan Horahou jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, je politování hodné skonstatovat, eh, že Eh, vlastně ve dvou třetinách cesty jsme tak daleko těm cílům, které jsme si stanovili, i když eh, jsme v krizi, tak eh, tady jde o to nejmenší, nejmenší požadavek, aby všechny rozvinuté země splňovali své závazky, včetně tedy evropských zemí, aby splňovali své závazky vůči těm chudým zemím, to znamená, aby vyčlenili těch 0,70 HDP. A kromě toho v těch smlouvách o ekonomickém partnerství, které se uzavírají se zeměmi AKT, tak eh, a hm, hm, tak zde příliš velká e, část těch prostředků se věnuje obchodu na úkor těch programů, které by umožňovaly realizovat e, cíle e, tisíciletí. A je třeba nastolit novou rovnováhu. Podle mě to je nutné. A to rovnováhu ve prospěch těchto dohod. A tak, aby plněli cíle. Děkuji, pan Preda, dvě minuty a mi se Nejprve chci zdůraznit, že je zásadní, aby Evropská unie e, při té konferenci v New Yorku, aby bojovala za ambiciozní plán a aby přijala konkrétní opatření, tak abychom všichni mohli plnit e, příslip solidarita, solidarity vůči těm nejchudším na planetě. Dnes rada eh, přijala dokument, který podle mě je dobrým základem, je to krok dobrým směrem. Podle těchto závěrů rady Unie musí bojovat proti chudobě a musí, se, musí zůstat důvěryhodným partnerem při rozvojové pomoci, tak abychom skutečně reálně plnili cíle milenia. A to nejenom, že musíme nalézat nové zdroje pro rozvojovou pomoc, ale především musíme nalézt politickou vůli Eh, realizovat tyto cíle. Já si myslím, že nadešla chvíle, abychom eh, přijali systematický přístup založený na ochraně lidských práv ve veškerých našich krocích směřujících k plnění cílu milenia, to znamená dodržování lidských práv, prosazování mechanismu solidarity, to je nezbytné, abychom zlepšili život těch, kteří žijí v chudobě, abychom i splnili cíle milenia chci zúraznit i pár problematických bodů, které vyplývají z Kašmelovy zprávy, tedy pro EPP například ta Tobinova daň nebo nějaká podobná daň z transakcí, takže to je těžko akceptovat. A také i e, e, odepsání e, těch dluhů, takže Eh, to je také těžké, protože my bychom spíše měli apelovat na ty země a motivovat je eh, v tom, aby se rozvíjely. Dále eh, řádek odstave 42, ten se týká svobody projevu a vyznání každého. Já myslím, že zde asi bychom neměli především klást tu podmínku přerušení těhotenství. Děkuji. Pan Neuser. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, dosažení cílu tisíciletí do roku 2015 bude do značné míry záviset na tom, kolik průmyslové země vydají eh, na překonání eh, těchto problémů, jako je chudoba, dětská úmrtnost, eh, problémy malárie, AIDS a dalších chorob. Je jasné, že nyní v rámci finanční krize, když se podíváme na těchto země, kdy byly, bylo 50 miliard přislíbeno nejchudším zemím, že to bude mnohem mm, méně. Možná, že nakonec to bude asi 36. A když se podíváme na ten příslip splnit 0,7 hrubého domácího důchodu, tak tento slib také nesplníme. Dobré, dobrý příklad je má vlastní země Německo. Nevypadá to u nás dobře. Musíme následovat eh, příklad zemí, které se postup vedou lépe, jako je Švédsko, Lucembursko a některé další země. Pan Guerrero, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, pane Kašmane. Rok 2000, to byl rok, kdy jsme definovali cíle, které bychom měli splnit, abychom lépe bojovali proti eh, chudobě, nerovnosti a vyloučení. A ještě jsme udělali něco důležitějšího, to znamená, vzali jsme na sebe konkrétní konkrétní závazky a my jsme vlastně nastartovali takový dynamický proces na celém světě, podporovali to vlády, nevládní organizace a i rozvojové země jako takové. Od té doby, ano, učinili jsme pokrok, ale nedostačující ta krize znamená určitou překážku a před pár minutami jsme si vyslechli Eh, i ty egoistické, euroskeptické pozice. A my se musíme vrátit do reality, k realismu. Já si myslím, že dnešní realismus znamená eh, bojovat za změnu na světě. A proto jsem proto, abychom podpořili na plénu tuto zprávu, abychom i podpořili radu, která dnes na svém zasedání řekla, že je možné v roce 2015, abychom eh, splnili sliby, které jsme dali v roce 2000. Děkuji. A tím se dostáváme k části Catch the Eye. Celá řada žádostí o slovo, jako první pan Nikolesku na minutu. Vă mulțumesc, domnul președinte. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl zmínit článek 22 návrhu zprávy, kdy se apeluje na Evropu, aby zrušila ty vývozní dotace, které se týkají zemědělství a další věci zemědělské politiky se tam zmiňují. Já myslím, že to je špatné, protože bez těchto dotací Evropa nemůže přežít, především teď v dobách závažné hospodářské krize. A evropští zemědělci trpí kvůli těm podmínkám, které se týkají blaha, blaha, blahobytu zvířat, pohody zvířat a kvality potravin a jsou ve znevýhodněné pozici vůči vnější konkurenci. Takže zrušení těchto dotací by mělo mm, velké dopady a já bych eh, apelovala, abychom hlasovali proti. Děkuji. Ano, děkuji paní McGuinness na jednu minutu. Paní předsedkyně, chci poděkovat panu Kašmanovi, eh, jakožto zpravodaj této zprávy. Já jsem zejména vděčná za odstavce 48, 49 a 50 týkající se bezpečnosti eh, zásobování potravinami. Myslím, že Eh, máme v této oblasti v Evropské unii skutečný problém. Vynakládáme stále méně eh, z, rozvoj, z rozpočtu na rozvojovou pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba. To znamená zemědělství na obživu a vůbec podpora zemědělců. Tam to vypadá tak, nyní jsme snížili míru podpory na zemědělství ze 17% v roce 1980 na 3% v roce 2006. Možná, že by nám komise mohla říct, jaké kroky v té, na tomto poli přijímají. A také přimět africké vlády, aby si uvědomili, že ve venkovských oblastech, kde by se dalo, eh, kde by se dala půda nějakým způsobem hospodařovat, je hladomor. A exportní náhrady to není ten skutečný pro- problém. Ano, děkuji vám. Pana Zenes. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat panu Kešmenovi za vynikající zprávu. Myslím si, že bychom ji měli vřele přijmout a měli bychom tak vyslat signál členským státům, že musí také nést svou odpovědnost co se týče eh, rozvojových cílů tisíciletí a vymicování chudoby. Nacházíme se v ekonomické krizi, která nás zde v Evropě tíží, ale myslím si, že rozvojové země tíží ještě více. Jsou to země, kde se stále zvyšuje chudoba. A také eh, je zde mnoho nepříznivých dopadů krize. Pokud chceme plnit rozvojové cíle, tak se také musíme zabývat eh, dopadem z, um, změny klimatu, která má nepříznivý vliv na půdu a vodu v rozvojových zemích. Musíme bojovat proti změně klimatu a musíme pomáhat všem zemím, které trpí dopadem změny klimatu. A také musíme usilovat o splnění cílů tisíciletí. Mám radost z toho, že komise řekla, že také tuto myšlenku podporuje. Děkuji, říká paní předsedající. Nyní pan Silvestro, jedna minuta. Je eh, těžké eh, vůbec eh, uchopit ten apel pana zpravodaje, který apeloval na všechny kluby a na všechny politické směry, aby se spojili. Ano, mm, i zde je mm, ideologie, která tam je v této zprávě. Třeba článek 40, kde se hovoří o plánování rodin. I, rodin, i zde mm, to je téma, mm, kde se snaží tam dostat určité principy, se kterými my nesouhlasíme, protože samozřejmě eh, lze eh, eh, souhlasit tedy s těmi principy, jako je Eh, ochrana mateřství, ale nemůžeme, abychom financovali zde eh, ty nástroje pro plánování rodiny, jako je, jako je antikoncepce nebo přerušení těhotenství přerušování těhotenství. To je vlastně eh, financovat smrt a ne život. A to si myslím, že je otázka, se kterou absolutně nelze souhlasit. Das Wort hat jetzt Herr Papa, Papa Nikolau für eine Minute, Entschuldigung. A nyní pan Pavel Nikolau, jedna minuta. Děkuji vám. Paní předsedkyně, chci poblahopřát panu zpravodaji k velmi dobře odvedené práci. Kolegové, kolegyně, selhání při plnění střednědobých cílů musí být eh, podrobeno pře- zkoumání, musíme se nad tím zamyslet. Jsou tu samozřejmě i problémy způsobené krizí. Zvláště osmý cíl, to je pomoc rozvojovým zemím. Původně se mě, mělo za to, že se tato pomoc má zvýšit na 0,56, přitom jsme se dostali jenom na 0,3. Čili jsme jenom, tak říkají, z půli cesty. A máme tady dilema ohledně dalších prostředků, které by se měly zmobilizovat. Měli bychom vyčlenit nějaké prostředky z jiných částí rozpočtu? Musíme eh, dbát na to, aby to mělo určitou rozpočtovou a investiční logiku. Děkuji, pan Obermajer. Děkuji vám, paní předsedkyně. MDG jsou nesmírně důležité, protože se snaží zajistit, aby existoval důstojný život v těchto zemích. Pokud mohou přežít doma, nebudou chtít jinam. Podívejte se třeba na úmrtnost dětí a matek. Ve hře je i farmaceutický průmysl. Musíme zajistit eh, aby byla uspokojena poptávka po lécích. A očekávám také spolupráci ze strany příjemců pomoci. Pokud jde o přijímání nelegálních migrantů zpátky do svých zemí. A také jde o daně, daňové příjmy a o to, aby se peníze dostaly tam, kam mají, aby neskončily v nějaké černé díře musíme zajistit udržitelný rozvoj, jak nejvíc to jde. Děkuji a na závěr části KHDI paní Kaltamba. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ale především chci poděkovat panu zpravodaji Kašmanovi, protože eh, boj proti chudobě to není dávání nějakých almužen. My potřebujeme spolehlivý udržitelný rámec, rámcové podmínky, které otevřou další možnosti. Tak, aby lidé mohli žít důstojně, aby mohli najít pracovní příležitosti a aby mohli zajistit vlastní hospodářskou nezávislost. Ale musíme umožnit lidem, aby vzali svůj osud do vlastních rukou. Nemůžeme se vymlouvat na různé věci. Ale naopak musíme sebrat, dát dohromady energii tak, abychom skutečně našli prostředky na financování těchto cílů. Grazie. Eh, ora la parola al commissario Piebalgs. Děkuji, nyní dávám slovo panu komisaři Piebalgsovi. Děkuji, byla to nesmírně zajímavá rozprava. Chtěl bych pouze reagovat na několik bodů, kde bych eh, to chtěl vyjasnit. Co se týče rozvojových cílů tisíciletí, tak ty, eh, těch je možné dosáhnout a dosáhneme jich. A myslím si, že to není pouze můj názor, ale také názor OSN a je to názor jak rozvojových, tak rozvíjejících zemí a musíme se o to přičinit. Také je důležité, aby Evropský parlament silně apeloval na dodržení příslibu 0,7 Já vím, že je to e, suverénní záležitosti jednotlivých zemí, aby se rozhodovali, kam nasměrují své rozpočty. Ale myslím si, že všude, kam pojedete, byste měli apelovat a vysílat silný signál, protože Evropský parlament má v tomto silný hlas a neměli bychom podceňovat vaši sílu v této oblasti. Myslím si, že byste měli hovořit silným hlasem a také se domnívám, že je důležité posílit naše vztahy se zeměmi subsaharské Afriky. Je pravda, že zde také dochází k určitým zklamáním, ale vzhledem k tomu, že já mám toto portfolio eh, nově, tak be, musím vzít v úvahu všechny eh, ta historická období, koloniální období a tak dále. A myslím si, že právě z toho důvodu také si subsaharská Afrika vyžaduje dostatečnou pozornost. Co se týče obchodu, tak obchod eh, je důležitý a musí to být také spravedlivý obchod, fair trade. A nyní víme, že tady nové nová uspořádání v podstatě nyní jsou eh, nepříznivé vůči některým zemím. My chceme vytvořit spravedlivé obchodní podmínky v investicích a také chceme podpořit regionální obchod. Myslím si, že to je správným přístupem, který musíme dále posilovat. A také budu spolupracovat s komisařem pro obchod a budeme mm, také se snažit, abychom, aby ty naše politiky se zblížily. Co se týče daňových úniků a také nedovolených e, úniků kapitálu, tak si myslím, že G20 a také my musíme vytvořit systém, který zabrání úniku, e, daňovým únikům a dalším e, negativním finančním operacím. Také musíme chránit vlastnictví a je pravda, že je důležité, že růst nemůže nastat bez toho, abyste byl dobrý systém registrování vlastnictví a dobrý právní systém. Co se týče otázky venkova, venkovských oblastí, tak je pravda, že naše politika se také soustředí na tyto otázky, ale co se týče podpory, tak nevždy je to dostatečně eh, zobrazeno také ve statistických údajích my zde máme nástroj pro potraviny a také dostatečné finanční prostředky. A ještě bych chtěl zdůraznit, že potřebujeme to, aby se všechny strany navzájem dohodly, aby to bylo jakési téma, které všechny spojí. Podporujeme tuto podporu, podporujeme eh, to kvůli společnosti. A pokud parlament podpoří tuto zprávu, tak to bude důležité, tak to bude mnohem jednodušší i pro další strany a další účastníky, aby dokázali s tímto portfoliem pokročit ku předu a aby dosáhli úspěchu. Děkuji. Děkuji, Děkuji pane komisaři, a nyní má slovo pan zpravodaj. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři za závěrečné slovo. Já s vámi absolutně souhlasím. To byla velice zajímavá rozprava. Chci poděkovat stínovým zpravodajům. Skutečně bylo pro mě potěšení s nimi spolupracovat. Paní Sargentini, pan Zimmer a mm, další, další a já bohužel teď si nepamatuju, abych všechny připomněl, to je asi kvůli věku a teď k tomu věku. Já nechci žít ještě několik let a být svědkem více chudoby, více hladou, hladomoru, nechci být svědkem větší umrtnosti dětí do věku pěti let a chci, aby tyto cíle byly splněny. Eh, já bych řekl na adresu těch, kteří měli určité výhrady, byli určitě, určitým způsobem rezervovaní ke zprávě. Já myslím, že nemůžeme říct našim občanům, my jsme se nedohodli, Eh, my jsme neodhlasovali tuto zprávu, protože tam jsou určité eh, věci, se kterými já nemohu souhlasit. Ne, jaký signál by to vyslalo lidem, kteří žijí v chudobě a bez prostředků, bez vody, bez eh, přístupu ke zdravotnictví, ke školství, bez přístupu k rovnému zacházení. A mm, mm, takže jenom kvůli tomu, že v Bruselu se diskutovalo o určitých věcech, které nám zabránili, abychom udělali tu správnou věc pro většinu na planetě. Já zde apeluji na všechny kolegy dnes zde, abychom zítra při hlasování prosím, abychom hlasovali pro tuto zprávu nehlasujete pro mě, protože Michael Cashman pojede domů, kde mu teče voda a kde má zdravotní péči a e, kde hm, doufejme, že se dožiju tedy vysokého věku s veškerou péčí, ale myslete na ty děti, na ty ženy, které umírají, e, na děti, které umírají velice malé, hm, e, malárii, nebo průjmy, nebo tuberkulózu, nebo HIV, Eh, a mladé ženy, které nemají přístup ke eh, vzdělání, takže nemohou vzít eh, do svých rukou svůj život. Takže já myslím, že my všichni musíme pomyslet právě na tyto lidi. Děkuji. Děkuji a tím uzavírám rozpravu. Hlasovat se bude zítra. A nyní podle programu eh, budeme hovořit o doporučení do druhého čtení paní